Yeah, yeah, then I'll move in, into Dear colleagues. Drazí kolegové, krásné odpoledne. Navrhuji, abychom zahájili naše zasedání. Několik informací. Ráda bych navrhl, abychom bod číslo dvě našeho programu přehodili. Eh, to se týká feedbacku a zprávy naší z cesty, kterou jsme měli na Istře. Abychom to přeložili na pozdější datum a skombinovali to se zprávou týkající se našeho pobytu na misi v Lucembursku, Německu a Francii, abychom to spojili dohromady a projednali to dohromady. Eh, máte s tím někdo nějaký problém? Není tomu tak? Dnes Máme tlumočení v 16 jazycích, zasedání je webstreamováno a je bezpapírové. Eh, zápis z našeho zasedání 5. září najdete na onlineových stránkách a e, pakliže nedostanu žádnou námitku, bude považováno za schválené. A teď bych ráda u nás e, přivítala pana Grandlera e, z Michiganu a Washingtonu, je tomu tak? který tady zastupuje EPA, což je agentura na ochranu životního prostředí. Eh, jenom někteří velice specializovaní poslanci znali EPA, ale já si myslím, že nyní všichni, nejenom eh, poslanci Evropského parlamentu, ale i veřejnost, už ví, co je to EPA. Je to velice významná agentura, eh, vlivná agentura. Jsme šťastní, že jste mezi nás přišel. Dám vám nejprve slovo, abyste udělal úvod a potom budeme mít prostor na otázky a odpovědi. Děkuji vám. Děkuji. Dobré odpoledne, já stojím v čele Úřadu pro kvalitu dopravy a ovzduší, agentury EPA a naším cílem je ochrana lidského zdraví snižováním eh, znečištění na, z mobilních zdrojů a také z paliv a to tím, že také podporujeme čisté technologie a podporujeme volby, které minimalizují emise. Zabýváme se celou řadou mobilních zdrojů emisí. Jsou to auta, lehké, eh, lehká užitková auta, velké eh, nákladní vozy, eh, autobusy, zařízení pro zemědělství a stavebnictví. Vše, co tedy mm, vypouští emise a co se pohybuje, je tím zdrojem. Eh, při vyhodnocování problémů eh, zároveň hledáme řešení, měříme výsledky a také eh, měříme emise, vytváříme na celostátní normy z těchto mobilních zdrojů, která jsou offroadová i na silnicích a z toho vyplývá potom certifikace, monitoring a compliance neboli plnění naše laboratoř, což je eh, laboratoř zaměřená na tyto měření emisí a je v Ann Arbor, Michiganu a ta poskytuje ty služby, které nám umožňují certifikovat, eh, vynucovat opatření a připravovat kontrolu. Já jsem potěšen, že mohu zde dnes prohovořit a k vašemu výboru. Pokud jde o naší práci. Máme za sebou dlouhou úspěšnou historii vytváření těchto emisních norem pro vozy a motory. Eh, tyto programy vedly k jasnému dopadu a přinášejí jasné výsledky. Opíráme se o některé klíčové eh, principy. V rámci zákona o čistém ovzduší jsme nastavili emisní normy. Normy jsou nastaveny na základě uh, míry znečišťování. To znamená, že nepředpisujeme konkrétní technologie, ale necháváme to na výrobcích a na trhu, aby technologie volil s ohledem na ty nastavené normy zjišťujeme, že takto nastavené normy, které jsou kombinovány s jinými regulatorními eh, nástroji, jako je průměrování, jako jsou emisní kredity, že tyto, tato opatření fungují tak, že vedou k snížení emisí i nákladu. Druhý princip. Od 90. letech let jsme přijali stejný přístup, tak abychom nastavili normy jak pro vozy, tak pro palivo a tím se nám daří dosáhnout lepšího snížení a menších nákladů naše normy jsou neutrální vzhledem k tom, těm palivům, ať je to nafta, ať je to, eh, ať je to benzín. Ta, te, eh, to znečišťování povolené je stejné. Při vytváření našich modelů provádíme nákladové analýzy a všechno toto je velmi transparentní směrem americké veřejnosti. Nejde jenom o nastavování těchto norem, ale jde o to, aby naši občané měli co největší prospěch ze snížení, které jsme eh, slíbili. Eh, dohlížíme na provádění eh, zákonů a to ze dvou důvodů. Za prvé, tento dohled zajišťuje, že občané skutečně mají prospěch z těch slibovaných snížení a za druhé, kdybychom to nečinili, tak ty investice, které průmysl sám věnuje na zlepšení technologií, jsou ohroženy. Průmysl chce, aby byla zajištěna rovná soutěž a spotřebitele chtějí dostat to, za co si zaplatí. Naše regulatorní programy jsou funkční, protože můžeme prokázat se velmi jasnými výsledky. Eh, kvalita ovzduší se zlepšila, třeba že počet vozidel a nárůst ekonomiky je význačný. Abychom dosáhli těchto výsledků v reálném světě, eh, je potřeba, abychom ty programy měnili, přizpůsobovali na základě proměnících se technologií a poučení, která jsme si odnesli, někdy velmi těžkých poučení. Eh, mám zde tři konkrétní body. Za prvé, <clears throat> způsoby Eh, nebo postupy testování jsou důležité. V 90. Eh, letech eh, jsme testovali, jsme měli několik úspěšných řízení v oblasti odpojovacích zařízení. A tato řízení u souda vedla k narovnání v letech 95, 98 a 99, což byla největší narovnání či pokuty, která EPA kdy zaznamenovala. Následně vznikly nové testovací metody, jak pro lehká, tak užitková vozidla, aby skutečně došlo k realizaci v praxe. A tyto nové postupy eh, zajistily to, aby mm, kontrola emisí fungovala po dlouhou dobu eh, různých podmínek, například v teplých a studených podmínkách, při vysokých rychlostech a tak dále. Vedle toho jsme následně eh, se posunuli k typovým souhlasům a prověřování žádostí o certifikaci ještě před výrobou. Výsledkem bylo, že oba typy eh, vozidel přijali vnitřní opatření a kontroly managementu, aby software, který připravují, byl eh, imunní vůči odpojovacím zařízením. Druhé poučení je, že testování se musí provádět po celou dobu životního cyklu vozidla. My tedy naše normy máme nastavené na celou životnost vozidla 120 až 150 eh, tisíc mil u každého vozu. To vychází z předpokladu, eh, že je nutné, aby ta vozidla fungovala stejně po celou životnost a monitorují se předtím, než jsou, monitorují se předtím, než jsou vyrobena při výrobě a po prodeji. Sílou našeho programu je, že EPA má velmi široké právomoci a centralizovaný dohled ze, ze zákona. Máme tedy celou řadu dobrých nástrojů, které nám umožňují získávat informace od jakéhokoliv výrobcu a e, výrobce a to po celou dobu toho to cyklu a máme možnost testovat vozidla v laboratořích v různých podmínkách, jakož i v reálném světě. Máme tedy pravomoc k provádět nezávislé testy v před výrobou, produkcí a v pou, během používání testujeme v celé škále reálných podmínek, pokud se nějaké problémy objeví. A máme také můžeme ukládat povinnost testovat konkrétní počet vozidel výrobci o, po jednom roce a po čtyřech rocech a výrobci musí nám tyto výsledky předkládat. To je program verifikace za provozu. My jsme v poslední době také posílili monitoring eh, skleníkových plynů a posílili testování v reálném světě. A ukazuje se, že celá řada výrobců amerických i zahraničních vlastně nadhodnocuje výkon svých vozidel a my jsme dosáhli toho, že museli tito výrobci eh, zaplatit pokuty a také své informace eh, opravit. Pokud jde o po třetí poučení, to je nepředvídatelnost. Zkušenosti s Volkswagenem ukazují, že je potřeba testovat za podmínek, které se nedají předpovědět a proto jsme připravili nové testovací postupy a kontroly, které nejsou výrobcům známé, tak aby se nemohli našim požadavkům vyhýbat. Dnes bez ohledu na typ paliva a život, fázi životního cyklu e, procházejí vozy jednak laboratorním testováním, ale jednak také tím nepředpověditelným. A to budeme činit i do budoucnosti, abychom zohlednili nové technologie a aby výrobci e, nevěděli, co je čeká. Důležitost e, výkonu či vynucování našich opatření, i když budeme mít co nejlepší škálu testů, i když budeme mít co nejlepší dohled a postupy, tyto nebudou mít žádný význam, pokud nebudeme mít také pravomoc vynucovat tato opatření pokud tedy nebudou takové vynucovací opatření, ta slibovan, ty slibované přínosy pro veřejnost jsou ohroženy. A to považuji za klíčové. A poslední bod jsou technické kompetence, dovednosti. E, základem naší e, práce jsou právě zaměstnanci techničtí a inženýři, kteří působí e, v naší laboratoři v Ann Arbor. Eh, mají všechny nástroje potřebné k tomu, aby měřili emise z celé škály vozů a, a eh, vozů a motorů za různých podmínek. Eh, vedle toho provádí laboratoř výzkum a testování při vývoji emisních norem za mnoha organizacemi je naše laboratoř považována za vzorovou za vzorovou. Pokud mám shrnout, pokud chceme splnit veřejnosti slib sníženého eh, znečišťování zvuku, eh, vzduchu, museli jsme eh, při, přijmout tento program, kterému říkáme program 3x3. Testuje se na třech bodech, ve třech bodech během výroby. Předvýroba, to znamená, že výrobce připravuje vozidlo, nově vyrobená vozidla, abychom znovu potvrdili, že změny mezi prototypem a skutečně vyrobeným modelem nijak nezměnilo emise a za třetí po používání na silnicích po několika letech abychom tedy potvrdili, že to skutečně platí v celém cyklu. Ta druhá trojka se stahuje ke třem typů testování. Za prvé je to eh, profil emisí eh, pomocí dynano, dynamometru, tak abychom mohli zajistit srovnatelné opakovatelné podmínky a jejich přesnost. K, Potom je to testování na silnicích za použití nástrojů či přístrojů PEMS a za třetí je toto nepředpověditelné testování, o kterém výrobci nevědí. Za 40 let našeho programu se průběžně proměňují naše přístupy a naše programy tak, abychom se přizpůsobili vývoji v technologiích. Eh, dohlížíme na implementaci, ale také výkon předpisů, která se týkají čistého eh, ovzduší, protože jde o to, aby normy byly plněny a aby si jednotliví výrobci, aby se jednotliví výrobci pohybovali na, za, za, pracovali za rovných eh, výrobních podmínek. Děkuji za pozornost a těším se na vaše otázky. Děkujeme mnohokrát. My se vždycky snažíme, abychom zabezpečili co nejlépe ochranu našeho spotřebitele, ale když jsem vás naslouch, vám naslouchala, musím říct, že se máme ještě mnohé co poučit v této oblasti od USA. A teď hledím na naše poslance. Máme problém s dvěma zpravodaji, jeden je na misi. Uh, a druhý pan Salba je v dopravní zácpě. Oni se k nám připojí a dostanou slovo, až dorazí. Takže bych se nejprve zeptala kolegy Gzika, jestli se chce vzít slovo, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Pane Grundlere, pracujeme s překladem. Já nevím, jestli rozumíte německy. Já se vás zeptám v Němčině. Máme tady tlumočení. Srdečně vítejte v našem výboru. Eh, je velice hezké, že jste přišel. Pan zpravodaj je bohužel v dopravní zácpě a dorazí o něco později, ale slíbil, že ještě přijde. Eh, vaše informace byly velice zajímavé. My máme v Evropě poněkud jinou legislativu a proto je důležité, abychom ještě přesněji zohlednili rozdíly v našich respektivních legislativách. Mohl byste popsat, jakou roli hraje vaše agentura při definici ekologických norem a konkrétních cílů eh, v udržování kvality ovzduší? Jaký specifický cíl má v této oblasti vaše agentura? EPA e, se zaměřuje na normy kvality ovzduší, to znamená, jak čisté musí ovzduší být, ale také na regulace e, v oblasti emisí, abychom mohli dosáhnout e, té kvality čistého ovzduší. A moja odpovědnost je vytvářet takové regulace, pro ovzduši, promiňte, pro splodiny z motorů, eh, tedy z oblasti dopravy, abychom mohli dosáhnout těchto ekologických norem v nejrůznějších regionech USA. Máme tedy státní agenturu, národní agenturu pro tuto regulatorní práci, jak pro vozidla, tak pro splodiny, eh, tak pro paliva, promiňte. A pak je třeba, abychom sledovali, jakým způsobem se implementují eh, tyto normy Mm, eh, jak v výrobě, tak poté v konkrétním využití. A my eh, toto všechno využíváme a také máme možnosti postupu, dojdeli k porušení těchto pravidel. Čili v rámci severoamerické legislativy my určujeme, jak čistý musí být vzduch, abychom chránili zdraví občanů, ale také jakou míru mají mít eh, splodiny. Vy jste úředník, vy jste státní zaměstnanec, ale nejste volený poslanec. U nás normy konec konců eh, požehnává parlament. Jak vypadá demokratický proces u vás? Kde je demokratická legitimace při konkretizaci a stanovování eh, mezních limitů? Děkuji vám za tuto otázku. To je velice dobrá otázka. Kongres USA píše právo a udělali to v roce 1970, došlo několikrát k, k pozměnění a delegovali, eh, úřad, delegovali naší agentuře, aby eh, tyto odpovědnosti přijal. To znamená, že kongres poskytl původ pravomoci naší agentuře, aby vytvářela a implementovala eh, tyto normy. Čili opakuji, kongres eh, delegoval odpovědnost na naši agenturu. To znamená, když jste definovali ty standardy, tak potom poslanci, příslušníci kongresu už nejsou zapojeni dále do toho procesu. Pochopil jsem to správně. Normy definujete vy ve vaší agentuře. No, já jsem dobře, pozorně sledoval, když jste říkal, že se také účastní veřejnost těchto aktivit. My máme také konzultační postupy v Evropské komisi ze strany veřejnosti. Jakým způsobem zapojete vy veřejnost do tohoto procesu? To je první otázka. A druhá otázka, do jaké míry za je zapojen průmysl do definování mezních hodnot, protože vy jste hovořil o tom, že je to všechno performance-based čili musí být možno dodržovat také ty stanovené mezní hodnoty v konkrétním provozu. Čili jakým způsobem se zapojujete veřejnost a průmysl? Um, Jistě. kongres dohlíží na výkonnou část vlády, a pod kterou patří EPA a také e, přiděluje finance, za kterých pracujeme, také organizují slyšení, kde, e, pod, e, kde vlastně podrobují EPU různým otázkám. My máme tedy přenesenou tuto pravomoc a jak ji vykonáváme je velmi podstatné. Máme transparentní proces s veřejnými setkáními a předtím, než navrhneme nějakou, nějakou normu, spolupracujeme s neziskovými organizacemi, s výrobci aut, s technologickými firmami, dodavatel, celým tím dodavatelským eh, řetězem, jako i s jednotlivým, i s jednotlivými státy, protože kolaboratorní, kolaboratorní eh, proces společně s transparentností eh, umožní dobrá rozhodnutí. A teprve, když dojdeme k tomu standardu, který té normě máme veřejné slyšení, ústní i písemné a předtím, než rozhodneme finálně, má, musíme reagovat na všechny připomínky, které zazněly ze strany veřejnosti, než se ta norma eh, nastaví. Eh, děkuji. Eh, další otázka, prosím. Děkuji za vaše vystoupení, prezentaci, ale také za písemné odpovědi. Odpověď číslo 10 tam e, zmiňujete, že evropský NDCT test je považován za neadekvátní, aby zjišťoval emise na silnicích, a to už od 90. let. E, jaký je hlavní aspekt podle vás toho, že ten evropský test je neadekvátní, jak říkáte. Je to proto, že eh, eh, neměří agresivní, vysokorychlostní eh, nebo vysokou jízdu ve vysoké rychlosti nebo něco jiného. Ano, je tomu tak. Tento test není příliš náročný na to vozidlo, protože míra zrychlení, nejvyšší rychlost, nedostatek nepři, nevyužití air conditioningu, klimatizace. My máme pět takových testovacích cyklů, kdy vlastně se měří eh, dálnice, eh, město, Eh, nízké teploty, vysoké teploty při vypnutí či zapnutí klimatizace a také agresivní jízda. A to jsou běžné provozní podmínky, tak je definujeme. A těchto pět testovacích eh, cyklů je takových, že směřují k tomu, aby při konstrukci vozidel se plnily ty normy ve všech těchto situacích. O to nám jde. I dnes jste během prezentace hovořil o nových technologických pokros, pokrocích a ptám se, zda eh, došlo v minulosti k něčemu, eh, v důsledku čehož je tento test o to starší. N EDC a i ty předchozí testovací cykly vycházejí z toho, Eh, čeho mohou tyto eh, dynamometry dosáhnout. Na počátku tyto měřící přístroje nebyly schopné měřit té určitou akceleraci, byly pomalé, takže ty původní testy byly, eh, vycházely z těchto původních. Nyní tato měřidla mohou dosáhnout eh, měření při daleko větší i menší akceleraci nebo zpomalení. Eh, a ten problém byl právě v tom, že eh, nebylo možné těmi původními zařízeními toto měření u těch prvních zkušeností s těmi odpojovacími zařízeními, eh, kdy jsme zjistili, že eh, vlastně to byla nesprávná interpretace na straně výrobců, kdy jim bylo ukládáno, že toho musí dosahovat za určité teploty. Tak to bylo specificky v tom testu a my jsme s tímto výkladem nesouhlasili. Eh, my jsme také zvítězili v tom sporu a přidali jsme další testovací cykly, abychom se již do tohoto sporu nedostali znovu. V písemných odpovědích jste hovořil o programu sledování během používání, což jsou laboratorní testy kombinované se silničními testy a dalšími testy. Můžete říci, co je to nestandardní testování, pokud je o popis takového testování, ale také, jak se to může kombinovat se standardními typovými testy. My nechceme, aby výrobci znali všechny testovací metody. Nestandardní znamená nestandardní. To znamená, že eh, ten, to vozidlo je zkoumáno v růz, s různými, různými způsoby, které my považujeme za nepředpověditelné. My chceme, abychom byli nepředpověditelní a máme proto důvod. Z našeho pohledu Eh, emise během provozu by měly být stejné jako emise, které měříme v laboratoři. To je náš základní přístup a pokud tomu tak není, tak je tady problém, protože buď je ta laboratoř v problému, a nebo je problém s tím vozidlem, ale my chceme, abych jít po, tomto, eh, po těchto rozdílech a řešit je. To testování v obou situacích by mělo být stejné. Paní Šaldemose. Děkuji. I já bych poděkovala za to, že jste dnes přišel. Pro nás je nesmírně zajímavé dozvědět se o vašich zkušenostech. My chceme zlepšit evropskou legislativu a myslím si, že se od vás můžeme mnohé naučit. Když jsem si četla vaše písemné odpovědi a také to, co říkáte nyní, tak se zdá, že nechcete, aby výrobci přesně věděli, jak testujete ta vozidla, že by neměli eh, mít, být v situaci, kdy se jim mohou vyhnout, že by to nemělo být předpověditelné. Kdy vznikl tento přístup? Mně to přijde uh, zajímavé, protože vycházíte z určitého podezření vůči eh, výrobcům, kteří vás takto nemohou obcházet. Můžete se k tomu vyjádřit? Náš testovací program v minulosti i nyní byl náhodný i cílený. A my jsme zjistili za posledních několik let či eh, rok, že potřebujeme být nejenom náhodní, ale také skutečně nepředpověditelný. My jsme testovali eh, v roce 2009 určité motory, pak šly ve velmi přísným testovacím cyklem a kdybychom je byli testovali také těmi PEMS, my jsme s těmi PEMS eh, přišli, máme původní patenty, víme, jak vypadá testování za provozu, tak bychom byli na to přišli, na ta eh, odpojovací zařízení. Ale v době, kdy jsme je testovali, byly to motory, motory pro nákladní automobily, protože tam je u nás největší objem naftových mo- eh, motorů, eh, eh, jenom 1% je to u osobních vozidel. My jsme prioritizovali tedy ty nákladní automobily a zjistili jsme toto a poučili jsme se z toho a loni jsme oslovili všechny výrobce a řekli jsme jim jasně, že budeme postupovat nově, že mm, si budeme ta jejich vozidla testovat um, déle déle a že jim neřekneme, jaký ten proces konkrétně je. To je náš přístup při testování jak před výroba, tak během, výro, během výroby, tak také, když eh, si eh, vozy zjist, zajistíme již z oběhu. Myslíte si, že je žádoucí plnit jenom absolutní minima nebo jít pod ta absolutní minima, myslíte si, proč vůbec používáte ta minima? Jaký máte k tomu přístup? Koncem 90 eh, Eh, let, kdy jsme zahájili první žaloby proti výrobcům kvůli odpojovacím zařízením. V té době se ti výrobci poučili, protože zjistili, eh, že ten, jejich interpretace našich předpisů byla nesprávná a nákladná. A od té doby si myslíme, že když je tady miliardové eh, narovnání se skupinou výrobců, takže to funguje jako odstrašující eh, příklad. Takže to, že se snaží plnit, není jenom eh, jaksi případ jejich povahy, ale jsou k tomu, tomuto nuceni. Mnoha výrobců v 90. letech zavedlo své interní procesy, zavedly si výbory pro tato odpojovací zařízení v rámci vývoje a konstrukce těch modelů. Mají také velmi přísná pravidla pro softwarové eh, inženýři, vývojáře, eh, mají interpretaci naší, takže eh, ti výrobci s tím skutečně pracují. A každý rok, než dejme, procházíme tím typovým schválením, hovoříme s každým výrobcem o tom, jaké mají řídící postupy, aby bránili vůbec vzniku. V Evropě se hovoří velmi o nově používaném emisním testů, ale vy máte kaskádu testů, které jsou před, během výroby, před výrobou a později doporučil byste toto, že aby dělali, abychom dělali i v Evropě, že bychom měli i ty testy před výrobou. Já jsem technik a vždycky mám pocit, že nám chybí údaje, informace. A také jsme v Americe dosti eh, jaksi zvídaví a máme chuť dostat se eh, věcem pod eh, mm, pokličku. Já nebudu říkat a radit Evropě, co má dělat, to není americká specialita takové věci říkat. A nejsem také eh, odborníkem na vaše eh, návrhy či předlohy, ale i pokud, pokud jde o RID a RED a pokud jde o proces typového schválování, to jsou všechno dobré kroky. Čím více testování, tím lépe, zejména pokud je to ve spolupráci. Ve Spojených státech Abychom maximalizovali zdroje, spolupracujeme se eh, státem Kalifornie a také s Kanadou a máme integrovaný dohled, takže vlastně rozdělujeme si práci v těchto třech, eh, mezi tyto tři subjekty. Děkuji mnohokrát. Pan Demesmaker. Van, ja, I speak Dutch. Děkuji, paní předsedkyně. Děkujeme eh, za to, že jste mezi nás eh, přišel. Je jasné, že americký přístup v některých věcech je jiný než přístup evropský a je důležité, nebo pro mě je důležité, abych pochopil, proč jste se ve Spojených státech rozhodli pro tento postup a abychom si z toho my mohli odvodit také naše e, závěry? Takže proto se vás chci zeptat e, na tuto věc. Je jasné, že e, v rámci určitých předpisů o emisích například za účelem, eh, jsme se zaměřovali zejména na snížení emisí CO2. A tady vidím rozdíl oproti americkému eh, přístupu, kde se zaměřujete zejména na oxidy dusíku, eh, nebo považujete je za minimálně stejně důležité. A chci se zeptat, jak se určují hodnoty CO2 a NOXu, NOx. Děkuji. We establish my, eh, naše normy definujeme podobným způsobem pro oba druhy emisí. Eh, máme velice detailní technické studie, které jsme rozvinuli. Máme také simulační modely, eh, máme studie o nákladech, máme modely, které mapují spotřebu a potřebu a E, zaměřujeme se na to, jakým způsobem postupovat, abychom dodrželi NOx a CO2, abychom udrželi e, ten náš cíl čistého ovzduší. Čili velice podobný otevřený transparentní proces pro zavedení těchto norem. V minulosti jsme slychali takové argumenty, že EPA se musí vybrat mezi snižováním CO2 nebo NOx a že je třeba nalézt nějakou rovnovahu. My jsme to odmítli, protože my eh, věříme, že existují technologie, které mohou vyřešit oba úkoly jak tedy snižování emisí CO2, tak NOx. Takže toto byl náš přístup. Eh, ano, tak eh, to je opravdu jiný přístup. Myslíte si, že eh, na základě metody, kterou se stano, stanovují hodnoty NOXu a CO2, eh, že z toho potom vyplývá, eh, nebo jak si, že to souvisí s preferencí legislativy směrem k určitému druhu motoru? Čím bych nesouhlasil? My definujeme standardy emisní, eh, pardon, mezní hodnoty pro NOx CO2, aniž bychom eh, doporučoval tu či onou technologii. Jde o to, aby technologie byly schůdné, ale zůstává přenecháno výrobci, aby on si vybral mezi technologiemi, ať už je to technologie vodíku, tech, dýzlová technologie či jakékoliv jiné. E, v USA je třeba, aby si vybral výrobce, ale musí dodržet ty stanovené mezní hodnoty za dodržování také příslušných daňových předpatření e, protože eh, naše normy by se neměly lišit dle používaných technologií a měří se splodiny na výfuku. E eh, v rámci dialogu mezi Evropou a Spojenými státy eh, koncem 90. let, to už jste zmiňoval, ve Spojených státech nastaly problémy vlastně s tím odpojovacím softwarem. A eh, existovaly již tehdy kontakty mezi Spojenými státy a Evropskou unii, aby se těmto problémům dalo předcházet? Uh, uh, bylo to v době, kdy jsem tam ještě nepůsobil, ale vím, že pan Martínez je velice aktivní v pracovní skupině v Ženevě. A Eh, zcela eh, jistě eh, těm kontaktům docházelo, že si myslím, že to bylo velice dobře známo. Eh, v odpovědi na otázku 10 jste říkal, že neformální mezinárodní síť byla vytvořena za účelem eh, výměny informací a že by tam měla být zapojena i Evropská unie. Které konkrétní plány eh, má tato síť? Um, jsem rád, že jste se na to zeptá. První summit jsem absolvoval v Dubnu, to první vrcholnou schůzku a e, tam jsme se doktali, dostali do kontaktu e, s, s JRC, čili se společným výzkumným centrem e, z Evropské komise a se zástupci jiných zemí. Náš konkrétní plán vypadá tak, že chceme zavést určitou rutinu v dialogu, sdílené informace, sdílené zkušenosti, testování a také vymáhání práva. To jsou oblasti, mm, kde bychom si rádi vyměňovali zkušenosti a o tom jsme hovořili s našimi kolegy. Sdílíme informace, detailní informace, ale některé informace nikoliv, protože tady máme eh, ty namátkové kontroly, čili nepředpovídatelné kontroly a jistě je lepší ví, mít více dat a myslím si, že vytváření sítí pro sdílení informací na, regulár, na základě, na pravidelném základě je nesmírně důležité. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat panu Grandlerovi, že přišel. Omlouvám se, že jsem dorazil později, byl jsem v dopravní zácpě. Děkuji vám velice za to, že jste přijel. Moje první otázka. Kde vidíte ty trendy a slabosti, eh, kdy eh, v, v testování emisí v Kalifornii? Ptám se, co vidíte, jaké trendy. Aha, silné a slabé stránky. I would say that our, our strength is... Řekl bych, že naše síla je snaha udržení čistoty ovzduší a na to máme dostatek dobrých nástrojů, rozvíjíme testovací metody, a e, vyměňujeme si informace a získáváme informace od výrobců. Všechna, všechny tato údaje jsou přístupné, jsou transparentní a máme velice přísné prosazování práva v Kalifornii, eh, jak Kalifornie, tak EPA eh, se jsou přesvědčeny o tom, že je nezbytné zajistit eh, dodržení těchto pravidel během celého životního cyklu vozidla. Já už jsem hovořil o tom, že se snažíme posilovat naše namátkové kontroly Eh, to jsme posílili ještě jednou eh, na podzim tohoto roku, ale já jsem skromný američan a jako takový chci říci, že žádný systém není dokonalý a z čeho jsme se poučili my je, že musíme být schopni se přizpůsobovat a měnit. A to je eh, další síla, silná stránka, kterou máme eh, pro to, abychom mohli pokračovat ve zlepšování kvality ovzduší. Souhlasím s vámi v tom, že žádný systém není dokonalý, takže moje druhá otázka je, jak můžeme zlepšit naši evropskou legislativu. No, eh, já nemám detailní znalosti o evropské legislativě a návrzích to, co vím, je, že komise se aktivně snaží eh, zlepšit situaci prostřednictvím uh, RDE, čili eh, měření eh, v reálném provozu a toto používat také při schvalování nových typů vozidel. A Ehm, to je velice důležitý krok správným směrem. Testovali jste vozidla General Motors nebo Fiatu a Chryslera, eh, které jsou vyváženy na evropský trh? My netestujeme vozidla, eh, která jsou vyvážena na evropský trh. My testujeme všechny naftové motory ve vozidlech, které se produkují pro americký trh. A e, to bylo v roce 2017. To e, se, tam se testovali BMW, Jaguar a General Motors. A e, jak tedy byste definoval tu změnu od toho, jak vypadala homologace dříve? My máme, já už jsem řekl, že máme e, jenom velice málo nafto, vozidel na naftový pohon v USA. E, pouze General Motors a Jaguar a já mm, nemohu diskutovat tady eh, otevřeně testování, které ještě neprobíhá veřejně, které je ve vývoji. A moje poslední otázka, našli jste nějaké nepravidelnosti, nesrovnalosti? Mohl byste zopakovat vaši otázku? Eh, promiňte, nalezli jste nějaké jiné nesrovnalosti eh, v emisích u těchto typů vozidel? Nemohu to o tom teď dis, diskutovat s vámi, dokud nebude završeno testování, dokončeno. No, já tedy doufám, tak jakmile to testování bude dokončeno, budete eh, nám schopen podat informace. Za to vám velice děkuji. Pan Durvalis. Thank you. It's nice to have you here, Mr. Děkuji, jsem velmi rád, že jste zde. Uh, mezi námi, pane Grundlery. Myslím, že tady došlo možná k nějakým nejasnostem i jazykovým. Vy jste uh, mluvil o nepředvídatelném testování a my, naše testování je určitě nepředvídatelné zde v Evropě. Způsob, jakým jste vysvětlil vaše kroky, uh, tak to ve, ve výsledku zní velmi jednoduše a poté, co jsme si vás vyslechli, tak to vypadá, že není potřeba nic zvlášť vědeckého, nic zvláštní prvního k tomu, abychom se dopracovali ke správnému řešení. Ale když řekneme organizaci, která není možná tak eh, profesně vybavená, jako je ta vaše, že vlastně jedinou chybou je v tom, že eh, je to parta eh, hlupáků, kteří nejsou schopni toho testování. Když tedy takové organizaci, to je ta moje otázka, eh, když organizaci řeknete, že se zdá, že mm, ze selského rozumu je jednoduché zorganizovat takový test, že to nelze a ta organizace tak eh, eh, nečiní, tak jaký je důvod, proč to nečiní? Je to neochota, je to neschopnost? Já bych eh, se neodvažoval spekulovat. Ta vaše otázka je velmi hypotetická a tudíž spekulovat nebudu. Ale ve svých odpovědích jste uvedl, že evropské testy jsou neadekvátní pro účely zjištění toho, co se skutečně děje v tom motoru. Takže nepřímo říkáte, že se u nás eh, to testování nedělá dobře. Já rozhodně jsem neřekl, že někdo je parta hlupáků, to určitě ne, ale myslím si, že opravdu to není žádná velká věda. Na druhé straně to ani není eh, jednoduché dobrat se nějakých podvodů, nějakého podvádění. Nejde eh, E, jenom o to použít RDE, e, potřebujete i další testy, potřebujete spolehlivou laboratoř a potřebujete velmi zkušené techniky a inženýry, kteří, abychom se dobrali e, k tomu výsledku. A je potřeba vědět, jaké otázky klást. Jeden z požadavků ve Spojených státech je, že výrobci v momentu certifikace musí sdělit, zda mají nějaké um, Uh, nějaký prostředek ke kontrole emisí a musí ho zdůvodnit. A my to vždy ne, ne, v tom typovém schvalování nepřijmeme. A poté, když je to vozidlo již uvedeno, uh, a pokud tam není, tedy řekněme, přiznání ze strany eh, výrobce a ta přiznání neočekávám. Potřebujete mít skutečně dovednosti, kvalifikaci a zařízení a také zvídavost a e, chuť zjistit, proč se chová vozidlo jinak v reálném světě než v laboratoři. My očekáváme, že to vozidlo se bude chovat stejně v laboratoři i na silnici a pokud ne, tak chceme zjistit proč. Takže navzdory tomu, že před několika e, lety ty eh, dýzlové motory u nás byly v osobních vozidlech velmi malé procento. Jakmile jsme se dostali k té informaci přes ICCT eh, v Kalifornii, tak jsme se pokusili eh, rozkrýt tu situaci a ty odpovědi nebyly uspokojivé a zbytek toho příběhu znáte ale nechci eh, odejít a zanechat dojem, že to je něco triviálního. Je třeba mít tu odbornost, tu znalost a musí mít také tu vůli, také to vybavení a tu eh, zvídavost něco zjistit. A vůli. Vůli je třeba též mít. To je jisté. Eh, děkuji. Myslím si, že to ne, nepokládání správných otázek je to, o co eh, nám též eh, jde. Další řečnice, prosím. Kiitokset myös herra Grundlerille, että saavuitte kuultavaksemme. Kuinka kauan USAssa kesti kehittää luotettava PEMS-testausmenetelmä –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 na těch technologicích, technologiích pro měření pracujeme od 90. let. Ty první patenty RDE máme z eh, té doby. Byly nejdříve zaměřeny na eh, nákladní automobily. Nevím, jak to tedy vlastně dlouho trvalo eh, dobrat se k tomu konkrétnímu testu. Nemáme jasně předepsaný regulatorní test RDE. My prostě využíváme ty přístroje a test, a zkoušíme je reálně v, e, na silnicích různými způsoby. Pokud jde o druhou část otázky reakce výrobců, já myslím, že jsme se jich příliš neptali na názor, zda to považují za dobrý nápad. Uh, Eh, náš původní přístup se vztahoval k nákladním vozům a byl to důsledek těch narovnání, která jsme měli v souvislosti eh, s těmi eh, zařízeními odpojovacími a od té doby jsme rozšířili testování na celou řadu mobilních zdrojů znečištění ovzduší. Požadujeme od výrobců využívat toto sami sami, aby sami používali RDE a předkládali výsledky naší organizaci a vedle toho děláme vlastní práci eh, zase v reálném prostředí a ta se zaměřovala, jak jsem říkal, na, hlavně na těžké nákladáky, ale nyní eh, přecházíme i na ta osobní auta. Co byste řekl výrobcům, kteří si myslí, že 8 mg za kilometr je, je ne, ne 8 mg za kilometr, že to je limit, který je, kterého je nemožné dosáhnout tohoto limitu 80 mg a co, jakou roli v tom nastavení tohoto limitu hrají výrobci. Eh, EPA nenastavuje normy, o kterých bychom si mysleli, že se, nedají, eh, že se jich nedá dosáhnout, jsou náročné, ale vycházejí z výzkumu technologického a dáváme také dostatečné lhůty, aby mohli výrobci eh, na svých vozech těchto norem dosáhnout. Nepracujeme v nějakém eh, váku, pracujeme ve veřejném prostoru a spolu s výrobci a naše argumentace, naše údaje jsou transparentně dostupné. To neznamená, že se vždy dobereme stejného úsudku, jako mají samotní výrobci, ale myslíme si, že je naším úkolem v rámci zákona o čistém ovzduší tlačit na výrobce, aby zlepšovali technologie. Takže na, naše normy nevycházejí z toho, co je dnes na trhu, ale z toho, co si myslíme, že je možné a dosažitelné v budoucnosti uh, při řádných investicích. Uh, my jsme financováni kongresem a to na základě rozpočtového řízení každoročního. A to v tom jsou tedy naše zdroje finanční. Dobře, děkuji. Pane Gart. Dobré odpoledne. Děkuji za vysvětlení vašich eh, zkušeností. Vím také, že nám nechcete eh, nějak kázat, aby eh, tak jak to američané rádi eh, činí a chci říci, že eh, odkazuji nyní na ty odpovědi kalifornské, mm, které, protože když si přečtu, co říkají v, v souvislosti s Volkswagenem, kdy vlastně to byli kolegové z JRC, kteří přišli s tou myšlenkou, aby se měřili dýzlové motory a to vlastně vedlo k tom té kauze Volkswagen. Co tedy vedlo k tomu rozhodnutí? Jaké informace šetřit Volkswagen? Kolegové v Kalifornii a moje organizace máme dlouhodobou spolupráci a tato spolupráce se ještě posílila v těch posledních letech vzhledem k té situaci s Volkswagen a e, máme též dobré vztahy s JRC, e které, e, kde se velmi za E, zajímají o, tech, e, o technologii dýzlovou a spolupracují s tím kalifornským úřadem a nevím, jak JRC a kalifornský úřad koordinovali mezi sebou, ale pokud šlo o ten případ e, Volkswagen, tak když jsme přes ICCT dostali informace o vysokých emisích v za provozu Kalifornie se o to začala zajímat, začali testovat, informovali nás, my jsme se s nimi scházeli, tedy s výrobcem, kladli jsme otázky a nedostávali jsme uspokojivé odpovědi. Ale co spustilo celé to šetření o plnění a plnění podmínek. E, to byly vlastně ty výsledky e, Západo-Virginské univerzity a ICCT. Předtím to bylo spíš zaměřeno na výzkum, ne na vyšetřování. Takže studie ICCT vlastně vedla k tomu vyšetřování. Měli jste konkrétní důkazy, že jsou tam odpojovací zařízení? Děkuji za tuto otázku, protože jedna věc je zjistit vysoké emise za provozu, ale úplně jiná věc je zjistit, že je tam odpojovací zařízení. Těch důvodů, proč jsou tam vysoké emise, je spousta. Může to být špatný katalyzátor, může to být výrobní defekt, to jsou opakované věci, které se nám ve Spojených státech objevují Eh, opakovaně, ale zjistit to odpojovací zařízení je potřeba skutečně hloubkovým šetřením, nepředvídatelnými testy a laboratorními testy a testy za provozu na silnici, aby se ukázalo, zda tam není skutečně konstrukční řešení, které směřuje k tomu, že to vozidlo se chová jinak v laboratoře a jinak na silnici. A to vyžaduje tu zkušenost, o které jsem hovořil, a tak nějaké zařízení. Ale to, o čem hovoříte, to má také, eh, máme my ve společném výzkumném středisku a v Evropě. Takže když říkáme v Evropě, že jsme neměli konkrétní důkazy těch odpojecovacích zařízení a tudíž jsme nemohli nic uzavřít, jak jste dospěli vy k tomu? Protože vy jste měli stejné informace od ICCT jako Evropané. Já řeknu jenom tu část, která se týká mého pohledu ze Spojených států. Eh, lidé v Kalifornii a my eh, v našem úřadu jsme prostě ne, se nepřijmeme to, že vozidlo má vyšší uh, emise než na, na silnici než v laboratoři. A my jsme kladli otázky výrobcům a ty odpovědi nebyly uh, uspokojivé. To znamená, ta zvídavost a nepřijmout tu rozporuplnost, to je to, co vás k tomu vedlo. Uh, a proč si myslíte, že ty nesrovnalosti eh, v Evropě nevedly ke stejnému šetření, když je tady byly stejné informace, stejná odbornost, stejní odborníci? Eh, nikdo ve Spojených státech nebyl překvapen těmi zprávami eh, z roku 2009 a 10, zprávami eh, JRC. E eh, a my jsme to přičítali velmi nenáročnému evropskému testovacímu cyklu, rychlost, zrychlení, nezohlednění různých teplot při laboratorním testova, testování. Většina lidí se domnívala, že ty nesrovnalosti, nesrovnalosti jsou důsledkem testovacího cyklu a ne rozhodnu, záměrného rozhodnutí Eh, podvádět. Tak, takový byl náš pohled z naší perspektivy 4000 mil a my jsme testovali stejné vozy eh, v našem velmi rigidním cyklu a ty prošly. Navíc eh, také konstrukční inženýři pro, a konstrukce pro evropský trh je jiná ve Spojených státech. Naše normy eh, NOx jsou náročnější a vedou také k náročnímu testování. Eh, eh, dýzlové vozy mají daleko více technologie a musí splňovat náročnější normy a náročnější testovací cyklus. Takže vlastně my jsme si tež nemysleli, že to je neobvyklé, protože normy jsou jiné, testovací cykly jsou jiné a samotná vozidla jsou jiná. Grazie. I'll speak in Italian. Grazie. Děkuji, já budu mluvit italsky. Děkuji vám. Děkuji eh, za vaše odpovědi, které jsou velice zajímavé. A eh, teď bych ráda položila jednu otázku týkající se vaší odpovědi na otázku 10, kde vy říkáte, eh, že EPA se podílela na kontrolním řízení, přeskumném řízení těch schvalovacích testů které měly vyrovnat NEDC. Eh, myslíte, že by bylo možné navrhnout eh, jiné testovací cykly, které by byly reprezentativnější a více by odpovídaly eh, běžným podmínkám běžného provozu? Pak se chci zeptat, k čemu všemu se přihlíželo a jaké důvody byly k tomu, že jste jiným způsobem přistupovali k evropským vozidlům. Čili a také jaký, jaký je váš názor na celosvětově harmonizovaný eh, testo, celosvětově harmonizovanou testovací metodu a zdali se se na jejím vytváření podíleli. Yes, we are... Děkuji vám. Ano. Členi, členové mého týmu se účastnili setkání v Ženevě. Naší roli bylo um, poskytnout naše údaje týkající se našeho pětifázového cyklu. To bylo v době hned po volbách v USA a můj tým dostal instrukce tehdejším prezidentem Obamou, abychom začali pracovat na snižování emisí skleníkových plynů a vypracovali jsme normy, a potřebovali jsme eh, vytvořit první eh, zelené normy eh, pro snížení skleníkových plynů. A pokračovali jsme na stejné úrovni a snažili jsme se skutečně dle nejlepšího vědomí a svědomí sdílet naše zkušenosti z toho pětifázového cyklu. Zřejmě jsme tedy nebyli dost přesvědčiví, e, protože mm, e, se nepřevzali ty naše zkušenosti, nedělá se všechno e, v těch pěti cyklech tak, jak to mm, děláme my. A myslíme si, že ta regulace, která byla vyvinuta tam, není tak dobrá jako naše v těch pěti cyklech. Eh, takže eh, my jsme se snažili snížit eh, emise skleníkových plynů a proto jsme se rozhodli pro tu přísnější regulaci. Ok, grazie. Um, Děkuji. A pak bych měla další otázku. Pokud jsem vás správně pochopila, tak to znamená, že EPA provádí technické testy při schvalování eh, nových vozidel před jejich uvedením na trh eh, a také v průběhu výroby. Čili vy pracujete s prototypy. A ráda bych věděla, zdali hm, tyto výrobci motorových vozidel eh, mohou získat povolení eh, schválení typu na základě interních testů, jejich vlastních testů, anebo na základě testů prováděných soukromými technickými laboratořemi, anebo zdali všechny testy musí probíhat v laboratořích, které patří vám. Odpověď je ano. Přesně tak to funguje. Výrobci mají povinnost aby eh, tyto testy se prováděly v laboratoři. Eh, výrobci většinou mají své vlastní laboratoře na měření emisí, potom nám musí tuto informaci předat eh, naší agentuře EPA, to je v rámci certifikačního řízení a my potom auditujeme 20 až 30 těch nových vozidel a e, když tedy e, vybereme těch 20-30 vozidel, ta musí být otestována ještě v naší laboratoři a pak, když dosáhneme rozdílných výsledků, tak e, Tedy to je důkaz toho, že toto vozidlo, tento prototyp, nes, prototyp nesplňuje naše požadavky. Eh, nebo řekneme výrobce, aby nám poslal nějaké vozidlo, nějaký jejich prototyp a otestujeme to sami, abychom zjistili, zda dostáhneme stejných výsledků jako jejich prototyp u nich. A nebo máme také výsledky od občanů. Prosím, děkuji vám. Krásné odpoledne, pane Grandlere, děkuji, že jste mezi námi, je to velice významné. A promiňte, že položím následující otázku. Prováděly se určité analýzy v tisku i obecně týkající se Dieselgateu v USA a týkající se eh, toho těžkého boje ke kterému došlo a kterému byli vystaveni výrobci. Pak tady byla také analýza z hlediska konkurence a konkurenceschopnosti a po, vysoké pokuty. A, a tím zahraniční výrobci automobilů měli horší, těžší přístup na americký trh. Já jsem neviděl takové analýzy, ale my máme naprosto jasný důkaz, který jsme zveřejnili a mm, v těch, my máme naše analýzy a tam je možné se přesně dočíst toho, jakým způsobem jsme postupovali. Nikdy jsem ale neviděl nějaký případ u nás, který by fungoval tak, jak to tady bylo popsáno. A domnívám se, že to je tedy zřejmě kategorie sama o sobě toho, kdo tu analýzu udělal, ale my jsme an ongoing enforcement action Vyměřili žádné pokuty. Eh, Byl, došlo k částečnému urovnání sporu a mm, toto ještě nebylo dokončeno, takže k tomu zatím nemohlo více říci, ale mohu říci, že ta, to částečné dohody o nápravě mm, běží v souvislosti s dodržováním norem na čistotu ovzduší ale zatím tedy eh, velké pokuty nebyly. Uh, Když se podíváme na bývalý skandál Dieselgate před 20 lety, výrobci eh, dostali pokutu miliardu dolarů a teď se hovoří o 50 miliardách. Tady je také veliký rozdíl. mohl by to být možná ten důvod pro tu analýzu, tak jak byla udělána, no, tak tato analýza je velice nesprávná, nekorektní. Eh, nebyly, eh, nebyly rozhodně eh, ukládány žádné pokuty. Ale odhadly se možné náklady Eh, pro vozidla, která nemohou eh, být eh, dána do provozu na severoamerickém trhu a ti, kteří jsou již držen těchto vozidel, mají možnost, aby je firma, aby je výrobce od nich odkoupil zpět. A zůstanou-li vozidla v provozu, byla to kalkulace, eh, která zahrnula také eventuálně způsobené eh, škodlivé či zvýšené hodnoty NOx. A my jsme souhlasili se zdvojím nákladů pro rozvíjení budoucích technologií, ale rozhodně tady nebyly stanovány žádné pokud Tady se tady hovořil o 600. Když máte 600 tisíc vozidel na silnici, tak to je tedy eh, velký počet. Zdali. Paní Dali na dvě otázky. Thank you, chair. Děkuji paní předsedkyně, děkuji paní Grandlere za to, že se s námi podílíte o vaše informace. Eh, já bych ráda se zmínila o dvou bodech. A to je jednak to, abyste byli nepředvídatelní, ale za druhé, že musíte neustále aktualizovat a měnit testy, eh, které v EPI provázíte. Eh, a zejména bych se chtěla zeptat na vaši odpověď týkající se otázky číslo 5 v těch písemných otázkách odpovědi. Vy jste se zmínil o tom, že EPA vytvořila nové testovací procesy pro lehká i těžká užitková vozidla eh, aby mm, eh, byla přizpůsobena těm novým normám. Ale když tady dochází k aktualizaci takových testů, musíte to dělat co možná nejrychleji, aby se nenechalo uplynout mnoho času. Jak dlouho trvalo EPA, než implementovala nový testovací režim? A když říkáte, že to měníte, jak dlouho to trvá? Měníte-li jeden test na druhý? Thank you very, uh, very... Děkuji, to, je veli, to jsou velice dobré otázky. Eh, my jsme hm, eh, v roce 1996 implementovali testy a efektivně působila až do roku 2000 a potřebovali jsme několik let, abychom mohli přizpůsobit tyto testovací procesy, abychom umožnili průmyslu přizpůsobení ve výrobě. A v roce 2000 došlo tedy k modifikaci testovacích procesů a také jsme schválili proce o dvě. Provedli jsme aktualizace později eh, v rámci, eh, kontrol, v rámci eh, analýzy spotřeby paliv. Ale my to děláme v otevřeném veřejném procesu, toto přizpůsobování našich testů. A trvá to jistě několik let. Ale jak dlouho to tedy trvalo? Vy jste říkal, že zapojujete také veřejnost. Uh, jak dlouho to celé tady trvá? No, prakticky to vypadá tak, že obecně strávíme jeden rok, někdy dva roky eh, pro rozvíjení dalšího návrhu. V závislosti na eh, rozsahu toho přípravného návrhu a pak potřebujeme zhruba rok, 12 měsíců, abychom měli to připomínkové řízení s veřejností a abychom finalizovali tento návrh. Ale zároveň se vám daří držet tu rovnováhu mezi dodržováním toho nepředvídatelného testování, abyste zabezpečili, že vozy mají stejné emise jak v laboratoři, tak na silnicích. Jak se vám to daří? Tyto nové testovací procesy, jak už jsem řekl, byly eh, poprvé implementovány v 90. letech, ale trvalo to sedm let, než byla implementována. Co se týče těch nových nepředvídatelných či namátkových procesů, eh, to je během 24 hodin. Jakmile zjistíme, že je tady jenom podezření na eh, porušení emisí, tak napíšeme dopis eh, výrobci eh, napíšeme mu, že můžeme testovat jeho vůz eh, za jakýchkoliv podmínek, anebo to udělejte vy teď hned. Ten vůz musí být otestován. To znamená, eh, tato kritéria nepředvídatelnosti, mohli to takto nazvat, vypadají tak, jak jste právě řekla. Vy jste řekla, že to trvá 24 hodin, čili nepotřebujete více měsíců. No, my máme ty výborné nástroje. Jsou pr- eh, Máme tady dvě věci. Za prvé, jasně se praví, že e, vozidla musí dodržovat emise dle stanovených e, limitů. A naše regulace nám dává autoritu, nebo právo nám dává autoritu naší agentuře, abychom kdykoliv, kdekoliv provedli test vozidla u jakéhokoliv výrobce. Například Požádali jsme z určitého výrobce, aby testoval, otestoval své vozidla při mnoha různých teplotách a aby nám sdělil výsledky. My nemusíme procházet všemi těmi pěti kroky, abychom přizpůsobili nový testovací postup. No to může být klíčem k tomu. Vy asi nemáte, můžete to zopakovat? A to je možná způsobeno tím, že nemáte mnoho e, výrobců, kteří se snaží podvádět ten systém, podvádět v tom systému. Od minulého září výrobci nevědí, jakým způsobem budou testováni. A nyní nějaké otázky týkající se vašeho systému. E, když, e, jak, jak rekrutujete vozidla od soukromých uživatelů. Je to povinné nebo na dobrovolné báze, jak to vypadá s poplatky. Vy, dos, vy vybíráte poplatky od výrobců, abyste pokryli náklady týkající se certifikace a testů, jak ten poplatek funguje. Eh, je založen na počtu prodaných vozidel nebo máte jiná kritéria? jak získáváme vozy od soukromníků. Je to na dobrovolné vázy? dostanou eh, přátelský dopis od agentury, měli byste zájem na testování hmm, eh, za to třeba vám vyměníme olej nebo vám necháme umít vozidlo je to tady dobrovolné a jinak. A dostáváme dobré odpovědi. E, máme poplatky, které jsou, bývají aktualizovány a mm, propočítávány e, podle toho, aby se daly financovat ty testovací programy. Máme stanovenou částku pro vydávání certifikátu pro automobil je to zhruba 5000 dolarů, když jsou to rodinná vozidla. Eh, my vybíráme ty poplatky a potom je posíláme administrativě severoamerické. What the EPA aby se staly součástí rozpočtu. Eh, my si myslíme, že tady je tato korelace. Děkuji vám mnohokrát pan Gízik zase. Herr Gunther, Pane Grundlere, já mám šest minut a ne tři, to je dobře, protože eh, mohu se vyjádřit k té první otázce, kterou jste mi nezodpověděl. Ptal jsem se o eh, navázání průmyslu do vašich procesů. Vy jste popsal konzultování veřejnosti, ale ptám se, jestli americké automobilky eh, jsou formálně součástí tohoto procesu a samozřejmě mě jako Evropana zajímá, zdali evropské eh, zájmové organizace jsou také nějakým způsobem přímo či nepřímo účastníky tohoto eh, procesu? To je otázka, kterou jste prosím zatím nezodpověděl. Děkuji. Děkuji, pokusím se to napravit. Já jsem, když jsem říkal veřejnost, myslel jsem v tom nejširším slova smyslu, včetně výrobců. A ty jsou samozřejmě účastní. My chceme vědět, co připravují, co vyvíjejí, jak se dívají na technologie, na trh, jaký vnímají potenciál nových techne, technologií. Takže jsou velmi uh, úzce zapojeny ty, ty výrobci v tom regulatorním procesu. Uh, my uh, navštěvujeme výzkumná centra, centra v Německu, v Detroitu, v eh, Asii dostáváme eh, skutečně i důvěrné informace, které také dále nešíříme, abychom měli vlastní informace a pak děláme vlastní laboratorní práce, kdy eh, kalibrujeme tu nově vyvíjenou eh, technologii. Máme například nedávno eh, po testování nových eh, vozidel nově nastavenou program pro normy na rok 2025 opět a my zjišťujeme při ehm, e, zkoumání motorů, co ještě dalšího by se dalo dělat. Takže usilujeme o to, abychom měli co nejlepší informace. Nejdeme přes asociace, protože asociace výrobců tam je konkurence, ale jdeme k jednotlivým výrobcům, k jejich konstruktérům a klademe konkrétní otázky. Děkuji vám. Teď už jsem spokojený. Vy jste také říkal, že vaše agenda agentura je velice dobře finančně vybavena, že máte dostatek zaměstnanců. Eh, my jsme vyšetřovací eh, výbor, který má vytvořit eh, doporučení do budoucna. Jaká je, eh, můžete říct něco konkrétnějšího k struktuře vaší organizace, kolik máte zaměstnanců, jaký máte rozpočet a zajímavé je také vědět, kolik vědců, výzkumníků se zabývá konkrétně výzkumem měření eh, a Eh, velice mě zajímá ještě jedna věc, eh, také z toho důvodu, že eh, to nebyla hardwareová záležitost, ten podvod, to byla softwarová otázka. Kolik Eh, softwarových expertů máte a řekl byste, že eh, jste nezávislí na externích eh, dodavatelů a že jste opravdu jaksi díky interním silám přišli na to, že tedy VV používá tento podvodný software a nebo jak jste mm, vycházeli z informací z vnější? Děkuji. Děkuji za tuto otázku, která je mnohostraná. E, já jsem neříkal, že e, kongres nám dává dostatečné zdroje. Já jsem říkal, že nám dává zdroje, přiděluje zdroje a jsme vděční za to, e, jak se rozhodnou, pokud jde o ty finance. My máme v, té naše, v tom našem úřadě 300 50 občanských zaměstnanců, kteří dělají všechny ty věci, které jsem popsal, nejenom auta, ale paliva také. Z těch 350 jsou to tedy státní úředníci, eh, je asi 200 technických zaměstnanců, technici, výzkumníci. Eh, těchto 200 lidí testuje, mm, dohlíží na eh, plnění ze strany vozidel. To je velká část toho našeho provozu. 12 milionů dolarů jde na toto plnění Eh, ze strany jednotlivých výrobců na to, že se dohlíží, jak ta vozidla splňují normy. Většina toho testování se provádí in-house, protože to znamená u nás v laboratoři. Považujeme to za eh, práci, kterou máme dělat my jako státní zpráva. Nedůvěřovali bychom externí agentuře. Pokud jde o softwarové vývojáře a inženýry, máme naštěstí Přijali jsme naštěstí takovou náborovou strategii v dobrou dobu a podařilo se nám eh, přijmout velmi kvalitní eh, lidi z automobilového průmyslu. Většinou předtím, než přišli k nám, dělali softwarové kalibrace, eh, tak aby softwarově motory plnily normy. Těchto máme docela velký počet s touto kvalifikací. E, pokud jde o lehká e, vozidla, ten jejich šéf měl vlastně v minulosti na starosti e, uvádění nových vozidel na trh, takže my skutečně investujeme do těch dobrých lidí, abychom chápali, jak ten biznis funguje. Musím však dodat, že nepotřebujeme zkoumat miliony softwarových kódů, abychom našli to odpojovací zařízení. Máme na to sofistikovanější, chytřejší postupy, eh, které to zjišťují. Není potřeba dekodovat všechno. Jedna z našich pravomocí je vyžadovat si od výrobců eh, klíč, který odemkne vlastně celý, ten celý ten eh, palubní počítač, abychom viděli, jak je ten software konstruován. Takže eh, to, co opět bych o tom hovořil, jako sada nástrojů, které jsou velmi eh, kvalitní a velmi dobří lidé. Možná jich není dost, pokud máte přátele, kteří by se na to hodili, tak je budete, budou vítání. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, že jste mezi námi, abyste tak precizně, tak přímo a přesně odpovídal na naše otázky. Já bych se ráda zeptala na testování v reálném provozu, které vy provádíte v rámci toho cyklu testování. Od jaké době děláte tyto testy v reálném provozu? Kolik času jste potřebovali, abyste vyvinuli schudnou techniku pro toto měření? My jsme přizpůsobili, schválili naše nové zlepšení. My jsme v 90. letech eh, naše testy začaly dělat, ale v, 2000, v roce 2000 jsme je přizpůsobili. To je těch pět cyklů, jak jsem řekl, na dálnici, mm, eh, na silnici a za různých rychlostí a tak dále. Snažili jsme se pokrýt celé to spektrum operací vozidla těchto například pět cyklů eh, znamená testování při minus 7 stupních, 43, 35 stupních Celsia od 0 ke 120 km zrychlení. A to je to, co očekáváme v normálním provozu vozidla. Nemohu vám přesně říct, jak dlouho trvalo těchto pět cyklů rozvinout, eh, protože jsme potom ještě schválili tři dodatečné cykly, ale jsem si jist, že pár let práce to trvá. Eh, ne, ta poslední lekce, kterou jsme se, z které jsme se poučili, je, že musíme být nepředvídatelní. Takže každý každý automobil, který testujeme, e, je testován velice precizně e, jednak v laboratorních textech, e, protože i ty jsou velice důležité. A stejně tak jako ty nepředvídatelné kontroly, aby se zjistilo, zda někde není nějaké podvodné zařízení namontováno, a nikdy bychom se nespolehli pouze na jeden testovací režim. E, naše zkušenosti nám říkají, že takový ten holistický přístup je to, co potřebujeme, když chceme zabezpečit jasné, čisté výsledky. To znamená, vy to děláte od roku 2000, to znamená zhruba 16 let provádíte různé testy v reálném provozu. Jak to vypadá? Americká legislativa zahrnovala všechny tyto typy textů, testů dávám tedy americká legislativa povinnost dodržovat eh, tyto emise, čili emisní hodnoty, které nelze překročit a také máte předepsáno a vy ovlivňujete také legislativu. Chci se znovu zeptat, zda toto legislativa je precizní týkající se všech těch testů, nebo zdali jste to vy, jak co by federální agentura, eh, která sama rozhoduje o tom, jaké testy budou prováděny a sama určuje, jakým způsobem budou rozvajeny, jakmile se tedy rozvine nějaká technologie, eh, tak vy to sami okamžitě můžete přizpůsobit, nebo na to potřebujete nějaký legislativní akt? Eh, původ eh, schvalování nových či pozměněných testů byly mm, součástí legislativy v rámci pozměňovacích eh, návrhů, které byly schvalovány od roku 1990. Eh, takže odpověď na vaši otázku je ano, máme, měli jsme, eh, my jsme, my máme v legislativě zavedeno povinné testování. A regulace, které máme, nám také umožňují testovat jak v těch standardních cyklech, tak v těch nestandardních. Můžeme schvalovat nové testovací procedury, tak jak jsme to zavedli od, minulého listopadu, od eh, září minulého roku, abychom testovali jakékoliv rozumné podmínky, které můžeme očekávat v běžném provozu. Vzhledem k zemi, kde bude to vozidlo provozováno, asi by nebylo rozumné, abychom testovali eh, vozidlo v teplotě 120 stupňů, protože takové teplotě vozidlo asi vystaveno nebude. Ale když se vyžaduje testování eh, v teplotě 85 stupňů, tak to děláme. Naším pravidlem je, že vozidla musí dodržet emisní limity v, jakékoliv, v jakémkoliv eh, typu běžného provozu. A testujeme je různými způsoby právě eh, v tom nepředvídatelném režimu. Ještě další otázka, velice rychle. Ehm, vy jste jistě viděli, že v Evropě jsou konstruktéři, eh, které zavádí termická eh, okna a eh, která mají, která jsou aktivována v případě, že se překročí meze hodnoty NOx. Ehm, vy Eh, hovořilo se o těch minus 7 až do plus 35 stupňů. To je to, co dělají tedy evropští konstruktoři. Co si vy o tomto přístupu myslíte? Já jsem skromný američan, takže ano, jak jste řekla, vy máme velice velká okna a velice velké rozpětí a je rozumné očekávat, že vozidla v Americe by zvládaly tyto rozdíly teplot a ten kontrolní systém by pracoval v tomto velkém rozpětí. Moji kolegové na komisi s tím souhlasí a proto byl adoptován systém RDE, který je nesmírně důležitý. Děkuji. Pan, pan Demesmarker. Děkuji. Pane Grundler, vy jste říkal, že v Evropě um, legislativa e, schválená pro e, testování za reálného provozu je krok správným směrem, ale ptám se, jestli tato, ehm, tyto předpisy RDE jsou adekvátní. E, ptám se tedy konkrétně na faktory konformity. Eh, my víme, eh, že v, ve Spojených státech je ten faktor konformity žádná celá čtyři. Jak hodnotíte situaci v Evropě? Uh, Já nevím, odkud máte ten údaj 0,4. To mě není nic známého, leda, že byste snad eh, odkazoval na nepřekodločitelnou normu u těžkých nákladních vozů, ale rozhodně to není pro uh, osobní vozy. Eh, eh, čili vy nemáte faktor konformity pro osobní vozidla? Perhaps I'm not misunderstanding. Perhaps I'm misunderstanding. Asi vám úplně dobře nerozumím, ale pokusím se odpovědět následovně. My očekáváme, že vozidla v zaužívání budou mít stejné charakteristiky či podobné jako v laboratoři. Naše testování těmi přenosnými uh, nástroji, to těmi PEM, to není eh, vyhledávací nástroj pro problémy, ale používáme na tyto nástroje, když zjistíme problém a pak používáme jak laboratoř, tak eh, také další metody jako tyto PEM eh, očekáváme, že charakteristiky emisí budou obdobné, nikdy nebudou úplně stejné, protože reálný svět se proměňuje, ale musí být velmi obdobné a pokud nejsou, pak je něco v nepořádku. Vozidla, která jsou konstruována tak, aby se chovala jinak na silnici než v laboratoři, tak potom to ukazuje na eh, odpojovací zařízení. Komise se na to dívá jinak. Při zavedení eh, RDE eh, je to mechanismus při schvalování typovém náš pohled je jiný a budeme sledovat, jak se z toho v Evropě poučíme z tohoto postupu RDE a náš postup případně upravíme, pokud budeme mít pocit, že je to žádoucí, ale nemám žádný názor na to, zda ty faktory konformity e, jsou správné, protože nevím o tom dostatek. Omlouvám se. Uh, Mrs. Kilionen. Děkuji, paní Kilionen. Thank you. For the second round I will speak English. Děkuji. V tom druhém kole budu hovořit anglicky, jsem konzultantkou pro tuto problematiku za GUE. Myslím si, že v Evropě často chráníme eh, výrobce, průmysl, ale zapomínáme na spotřebitele a já si myslím, že je dobré na spotřebitele nezapomínat. Podle vašeho, mm, ve vašem pohledu, Myslíte si, že vaše legislativa lépe chrání práva spotřebitelů, že je v tomto ohledu lepší? A jak vnímáte budoucnost evropského automobilového průmyslu, protože situace na trhu v Evropě je velmi obtížná, tedy situace na trhu ve Spojených státech je velmi obtížná. Jak tedy vnímáte postavení evropských výrobců a je tady možnost, že bude obnovena důvěra k těmto výrobcům a vůbec důvěra z amerického spotřebitele v dýzlové motory? To je velmi zajímavá otázka. Já nejsem odborníkem na zákony eh, na ochranu spotřebitelů ve Spojených státech. Naším úkolem je ochrana životního prostředí a ochrana spotřebitelů s ohledem na znečištění ovzduší a ochrana spotřebitelů, pokud půjde o nápravu, kterou musí Volkswagen učinit. To, to narovnání bylo nastaveno i v souvislosti se zákony na ochranu e, spotřebitelů a tam já už v této oblasti nejsem nijak zběhlý a, nevím také, jaká je tato ochrana v Evropě. Pokud jde o budoucnost výrobců eh, ve Spojených státech, říkáte, že je eh, neradostná. Myslím si naopak, že automobilový trh v, ve Spojených státech narůstá v roce 2000 15 jsme vlastně pokořili všechny Eh, rekordy od dob Henryho Forda, šest let narůstajících prodejů eh, aut v Americe. Eh, dnes je na trhu velký výběr aut a ve všech kategoriích jsou vozidla stále efektivnější, zejména jsou to nákladní automobily a užitková vozidla. A myslíme si, že ten program na pokud jde o normy skleníkových plynů, ten funguje výborně a máme právě pololetní vyhodnocení na stole, které ukazuje, že ty normy v roce 2020 až do roku 2025 budou nákladově eh, efektivní. Pokud jde o diesel, o eh, naftové motory, tady reputace tohoto typu motoru v Americe hodně utrpěla ale zároveň tato technologie se nikdy neuchytila v Americe z, z celé řady důvodů tržních. Jednak daň na diesel a na benzín není odlišná, je stejná, takže tady není žádná ekonomická výhoda vybrat si eh, naftu. Je tady možná eh, výhoda eh, účinnosti těch motorů, ale není ekonomická. A nafta má celou řadu konkurentů, jednak eh, moderní eh, hybridní formy, které používají palivo benzínové pouze na půl eh, a skupina Volkswagen prodala, byla ta, která prodávala nejvíc dýzlu v Americe a u jiných to je jenom malá část těch celkových pro, eh, prodejů. Takže je to spíš tržní problematika. Američtí řidiči si dobře pamatují a dobře si vzpomínají na uh, eh, Diesel General Motors, které nebyly velmi um, um, příjemné, protože byly špinavé a uh, a hodně znečišťovali, což tak už dnes není. Je nepochybně možné, že se dají udělat čisté dýzly. Certifikovali jsme tři nové, eh, tři nové typy, prototypy nedávno. My nejsme proti dýzlu, eh, jsme pro ochranu ovzduší a máme za to, že při plnění norem by měly mít všechny typy hm, paliv stejné, stejné podmínky. A čas teprve ukáže, zda se důvěra k naftě raketovým motorům vrátí. Víme, že výrobci, kteří chtějí uvádět na trh naftové auty Jaguar a Land Rover, to je úplně nový dýzlový produkt, který byl nedávno certifikován k prodeji. Uvidíme tedy. Pan Gizike. Herr Grundler, zum vierten und Děkuji mnohokrát, pane Grundler, poštěte na poslední Zdá se, že bude velice obtížné dosáhnout těch předepsaných norem, i když technologie jsou pokročilé. Problém s dýzlem se mohli vyřešit prostřednictvím filtrů. Mezitím u té Euro 6 normě jste také vyřešili problematiku NOx, ale pak tady máme bilanci CO2. Otázkou je, v Americe možná bude dýzl vypuzen z trhu, Otázka, kterou si klademe v Evropě, eh, zdá v Americe při zvažování individuálního zdraví versus ochrany klimatu, je důležitější ehm, ten aspekt osobního zdraví nebo je důležitější v Americe ten aspekt ochrany klimatu? Děkuji vám. Eh, je možné prodávat dízlová vozidly. Dízlová technologie je eh, ve výběru. Někteří, eh, ale už jsme řekli, že někteří produkci chceme, aby producenti ji vyráběli čistěji. Eh, my se snažíme, abychom mohli byli schopni dodržet cíle stanovené do roku 2025. Jak my rozumíme náklady, dýzlový dýzlové technologie. Je to technologie, která je konkurenceschopná, ale je to výběr na trhu a hm, co se týče té volby, co je důležitější, zda zachránit planetu nebo zachránit osobní zdraví, hm, my si myslíme, že eh, můžeme zlepšit život naší planety těmi pokrokovými technologiemi, hm, hlavně snižovat CO2. Máme eh, také volbu u výrobců, kteří eh, se snaží přecházet například od hromadné výroby ke specializovaným vozidlům, eh, ke kombinaci technologií a i ti mohou být konkurenceschopní takže i ti budou na americkém trhu. My si tedy nevím, nedomníváme, že dýzlové motory byly vypuzeny eh, z amerického trhu. Prosím. Děkuji. Eh, možná ještě jednu otázku, protože jste zdůraznil, že jste byl rovněž inženýrem, takže otázka na vás jako na inženýra. Mohl byste vysvětlit, eh, že auto během startu za studená má méně emisí než automobil, který nastartujete te, takzvaně za tepla? Oh, this is a trick question. Vím, že je to taková ošidná otázka. Odpověď je ne. Ne, to pro mě nemá, nedělá to, nemá to pro mě žádný smysl. 48 z 53 automobilů ukázaly toto specifické chování. Neznamenalo by to pro vás důvod eh, prohloubit zkoumání této záležitosti? Já vím, že se snažíte to dělat tady. Já jenom říkám, že i ICCT jako kalifornský stát, když testovali eh, eh, tyto produkty, mm, tak tam také vznikly ty otázky, proč tomu bylo tak, jak to bylo a získali adekvátní odpovědi. Takže znamená odpověď je ano. Je velice obtížné vysvětlit, proč se auta chovají, chovají takto neobvyklým eh, způsobem. Ale to je přesně to, co zkoumali inženýři kalifornští. No dobře, tak já bych jenom řekl, tak to bylo tedy výsledkem německého ministra pro dopravu, kteří přišli na to, kteří řekli, že 48 vozidel z 53 vykazovali toto chování, ale nedocházelo k dalšímu hlubšímu výzkumu a šetření. Takže to by spíš byla otázka pro německou agenturu, ale vám velice děkuji, že jste dělali vaše výzkumy. To je výborné. Děkuji vám mnohokrát a mám tady závěrečnou otázku, protože máme čas navíc. Z vašich odpovědí jsem pochopila, e, že situace v Evropě a v USA není srovnatelná, protože vy využíváte RTI, RTA pro nové testování a ne RDF v Evropě na evropské úrovni po skandálu s Volkswagenem se ukázalo, že potřebujeme nové testy RDE, ale někteří lidé na komisi a někteří lidé v jednotlivých členských státech se domnívají, že to je takový konečný krok, protože si myslí, že když budeme mít RDE, tak už nebude možné využívat, používat ta odpojovací zařízení. Souhlasil byste s tím? Já si myslím, že by to bylo obtížnější. Ale jedno ujasnění. My také eh, provozujeme ty testy, včetně RDE, jako část našeho schvalovacího procesu, ale děláme to spíš jako monitorování, abychom sledovali eventuální eh, odlišné či specifické chování. Eh, je to nový přístup, uvidíme, jak to bude fungovat. A uvidíme také, jakým způsobem se rozvine váš proces RDE, ale řekl bych, že RDE jako takový postup je poměrně neadekvátní. Myslím si, že musíte kombinovat testy RDE s jinými typy testů. Musíte testovat automobil v provozu, ale musíte rozvíjet také kapacitu. No je třeba zdůraznit, že technická kapacita je zapotřebí, má být vaším cílem dosáhnout jasného snížení emisí v evropských městech. Kdybych tedy měl dát nějakou radu, což si nedovolím, protože jsem skromný američan, tak bych naléhal na to, abyste zvolili takový celostní, komplexnější přístup. Vy tady máte úplně jiný kontext, já to samozřejmě respektuji, máte 28 rozličných členských států, ale nebude stačit, mít pouze eh, ty RDE postupy. Je, je třeba eh, také eh, mít ten specifický dohled nad trhem. Vím, že je to velká výzva, protože tady máte 28 členských států s různými homologačními postupy, ale Mohu vás ujistit, že pro veš celý náš výbor je cílem čisté ovzduší. Děkuji vám mnohokrát, byl jste velice srozumitelný ve vašich odpovědích. Děkuji vám mnohokrát, moc jste nám pomohl. Jako milovník evropských měst jsem šťastný, že to tak bylo a rád se sem vrátím. Eh, máte-li ještě nějaké dodatečné otázky, můžete je zaslat sekretariátu do pátku 30. září. A možná, že budou ještě teda nějaké otázky nasledovat písemně. Děkuji vám, opravdu děkuji vám velice.